Hm. Chtěl bych zdůraznit, že situace se skutečně mění hodinu od hodiny. Každou chvíli máme nové informace o tom, jak se tento spor vyvíjí. Vážení kolegové, pro vaši informaci máme zde členy indonéského parlamentu, kteří sedí na galerii pro hosty. Rád bych je přivítal, především jeho excelenci pana Kamundela. Delegace związku posiedzeniem między... delegace se dostavila na následné meziparlamentní zasedání mezi Evropskou unii a Indonésií. Víte, že jejich ekonomika se hrává velice důležitou úlohu především v ASEANu, čili v kontextu jeho východních azijských zemí roku 2009 jsme spolu podepsali dohodu o spolupráci a je pro mě velikým potěšením, že mohu přivítat, že mohu přivítat členy indonéského parlamentu. Další bod na našem programu jsou